k evropskému integračnímu procesu Kosova. Nejprve e, bude mít slovo pan minister Kunders. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslance, dámy a pánové. Nejprve chci říci, že vítám vaše potvrzení stabilizační a asociační dohody s Kosovem. To bylo velice důležité rozhodnutí. Teď pracujeme na radě na tom, abychom uzavřeli dohodu, aby mohla vstoupit v platnost možná nejdříve. Stabilizační a asociační dohoda SAA je první komplexní dohodou mezi EU a Kosovem a je to také vyznání, eh, vyslání politického signálu podpory, takže je to do budoucna pro Kosovo velice důležité. Nyní bude záležet na tom, jak bude probíhat implementace zda lidé skutečně následně pocítí v Kosovu pozitivní dopady této dohody. Proto je teď velice důležité, aby se Kosovo soustředilo na provádění této dohody. Zvláštní pozornost se třeba věnovat eh, zlepšení právního státu, nezávislosti justice. Kosovo musí také zintenzivnit boj s organizovanou trestnou činností a korupcí, což je přetrvávající závažný problém a musí zlepšit hlavně vyšetřování eh, postavení případů vysoce postavených osob. Eh, my odsuzujeme veškeré použití násilí a vždy jsme vyzývali eh, k řešení jakýchkoliv problémů politickým dialogem a žádali jsme o realizaci Evropského reformního programu v Kosovu. Proto je potřeba samozřejmě politická vůle na všech stranách, e, aby se překonaly současné vnitřní problémy v Kosovu. Politická stabilita je e, zásadní pro konsolidaci evropského integračního procesu, který byl zahájen dohodou SAA. Stabilizace a přidružení jdou ruku v ruce. Stabilizace také znamená, že se posuneme směrem k normalizaci vztahů se Srbskem. O tom jsme dnes tady hovořili při předchozí rozpravě. Pokud nedojde eh, k posunu oblasti stabilizace, nemůžeme ani očekávat pokrok v oblasti přidružení. Viděli jsme ovšem povzbudivý eh, vývoj, pokud jde o dialog mezi Prištěnou a Bělehradem v posledním roce. Bylo dosaženo v srpnu dohody a víme, že to nebyla dohoda politicky snadná, takže konsenzus eh, zůstává nadále velice mm, delikátní záležitostí. Teď bude velice důležité, aby Kosovo velmi rychle svou část dohod eh, zrealizovalo navzdory vnitřním problémům, s nimiž se teď potýká. V tomto slova smyslu eh, mám pozbudivé signály z setkání s panem Mustafou a Vučičem. Doufám tedy v dialog mezi oběma zeměmi. My budeme na radě sledovat vývoj v obou zemích, budeme podporovat eh, Kosovo, budeme klást důraz na sociální a ekonomický reformní program, na program finanční a technické pomoci, na ekonomický růst eh, a zaměstnanost. To jsou totiž přetrvávající problémy kosovských občanů. Na závěr několik vyjádření k vízové liberalizaci což je eh, hlavní politická priorita pro Kosovo. Komise vydala nedávno zprávu, která potvrzuje, že Kosovo postupně a trvale pokračuje ve všech oblastech, jich se dotýká cestovní mapa pro liberalizaci vízového styku. Ještě eh, zůstává eh, k naplnění několik požadavků ve čtyřech důležitých eh, oblastech, které my považujeme za prioritní. Teď bude tedy důležité, aby Kosovo na těchto oblastech zapracovalo, jakmile jsou tato kritéria, jakmile budou tato kritéria splněna, tak se rada k celé věci znovu vrátí. Na závěr si zdůraznit velice důležitou roli Eulexu tato mise nadále podporuje reformy v Kosovu a především posun směrem k právnímu státu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, za úvodní vystoupení a nyní pan Hán za komisi. Madame President, Paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, před eh, dvěma týdny jsem eh, se obrátil eh, k tomuto plénu ohledně podpory dalšího rozvoje procesu s Kosovem a vyjednávání dohody o přidružení. Chtěl bych poděkovat výboru a také paní zpravodajce Vicky Lunaček za podporu Evropský parlament to přivítal, hlasoval valnou většinou eh, pro podporu a umožnil tím radě, aby eh, v Prištině eh, přijala tuto dohodu a je to tedy jednoznačné, že Evropský parlament celý kosovský proces podporuje. Teď je samozřejmě o implementaci dohody. Doufejme, že to posílí naše politické vztahy a zároveň zajistí předvídatelné, podnik, předvídatelnější podnikatelské prostředí a e, růst e, pracovních míst, e, které jsou tolik zapotřebí. Doufejme, že, e, tento, e, že tato dohoda umožní e, teď e, posadit se kolem stolu a projednat různé nedostatky. Politická paralýza v Prištině už trvá příliš dlouho a e, vyvolala řadu e, záporných e, skutečností. Je tedy zapotřebí toto všechno, zatím to vším udělat černou tlustou čáru a začít novo. Kosovo tady má nutnost před sebou realizovat strukturální reformy a poprat se s těmi největšími reformními sociálními eh, výzvami. Nezaměstnanost je nepřípustně vysoká a je zapotřebí přinést výsledky v boji proti organizovanému zločinu, proti korupci. To samozřejmě také platí ohledně nezávislosti a eh, efektivitě justice v tomto směru by naše kroky měly poskytnout Kosovanům eh, určitou perspektivu. Jak je tady řečeno, my si velmi eh, ceníme eh, nutnosti normalizovat vztahy mezi Srbskem a Kosovem. Kosovo musí implementovat dohodu, která byla dosaženo a přijmout další takovéto dohody. Eh, pak je třeba, aby specializované eh, senáty se eh, co aby, aby se prostě ta spolupráce co nejvíc v rámci těchto aktivnějších senátů posílila. Je třeba postupovat cestou vlády práva, to je prostě právní povinnost právní závazek. My si dobře uvědomujeme, že liberalizace víz je pro Kosovo zásadní a pokrok v této oblasti je pro zemi důležitý a e, tento e, parlament si to jistě také uvědomuje. Pak je tady e, určitý e, pokrok, kterého jsme si všimli, který jsme zaznamenali v prosinci loňského roku, ale je tady ještě osm požadavků, které je třeba splnit dřív, než bude vše vyřešeno. Kosovo tvrdě pracuje na těch zbývajících doporučeních a já plně doufám, že e, to bude brzy hotovo a že budeme moci zveřejnit pozitivní zprávu. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat všem za za podporu a e, těším se na debatu. E, Děkuji. Pan Marias nám řekl, že zde máme technický problém s tlumočením do řečtiny. Doufám, že se to podaří vyřešit. Jinak e, budeme muset kontaktovat techniky a vyřešit technický problém, ale Hmm, snad se to daří vyřešit. Nyní má slovo paní Luňáček, která je autorkou dokumentu. Děkuji vám, předsedkyně, pane komisaři, pane ministři, kolegové. Kosovo je nejmladší evropský stát. Je před několika lety Kosovo vyhlásilo nezávislost po těžké době válce. Je tam celá řada mladých lidí, ale i starších lidí, kteří by chtěli, aby se tato země stala plnoprávnou součástí Evropské unie. Je to, jsou tam velmi proevropští občané a v minulých letech byl zaznamenán pokrok. Pan komisař o tom hovořil a také pan ministr, který zde zastavil Eh, radu. Stabilizační asociační eh, dohoda byla zde schválena před 14 dny v tomto parlamentu a brzy vstoupí v účinnost. A je zde také pokrok v dialogu mezi Kosovem a Srbskem. Není ještě dostatečně dobrý, ale pokrok zde je. Brzo bude mít Kosovo svoji vlastní telefonní předvolbu, kterou zatím nemá. Takže je zde pokrok, ale stále to nestačí. Parlament podporoval nezávislost Kosova od začátku a jeho status a musíme se zde posunout kupředu ve spolupráci s Radou a s komisí, protože ani všechny členské státy EU neuznávají tento stát. Například pět z nich stále ještě blokuje to, aby se Kosovo stalo členem Europolu nebo Interpolu, bojující proti eh, organizované trestné činnosti a nebo brání vstupu do e, Mezinárodní fotbalové asociace nebo aby vystupovali na Eurovision Song Contest. Takže zde musíme eh, udělat ještě více a také v oblasti vízové liberalizace, jak to bylo zmíněno. Představte si to pocit, že žijete v malé zemi, a všechny země okolo vás, všichni občané mohou volně cestovat do EU, navštěvovat své přátele, e, rodiny, krásné památky EU, ale vy nemůžete. Přestože vaši předkové v Jugoslávii před více než 25 lety takto cestovat mohli. Takže zde musíme zvýšit úsilí a zlepšit situaci. Něco musí udělat Kosovo a něco také Evropská komise a zde tedy oslovuji komisi i předsednictví eh, rady. Jakmile vám komise dá zelenou radě, tak prosím i eh, radu, aby dalo zelenou volnému pohybu občanů Kosova. Co se týče domácích krize v Kosovu, měli jsme zde zástupce kosovského parlamentu a všechny zástupci jak vládních stran, tak opozice. Já jsem je vyzvala, aby eh, zastavili násilí eh, v poslanecké sněmovně a eh, je třeba zde postupovat mírově. A je třeba opravdu následovat tu výzvu sednout si k vyjednávacímu stolu a najít nenásilné řešení domácích sporů. Co se týče eh, dohod mezi Kosovem a Srbskem, je důležité ji implementovat, ale také v souladu s eh, rozhodnutím ústavního soudu Kosova. Je to možné, jde o zde o eh, dvě zákonné části, o jenom o některých drobnostech panuje neschoda. Takže já vyzývám tento parlament, aby podpořil náležité usnesení. Je zde celá řada dalších detailů, které bohužel nemůžu nyní eh, rozvádět. Eh, děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráce a doufám, že tento parlament eh, výrazně podpoří kosovské úsilí v evropském postupu, tak jako tomu bylo dosud. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Adaktuson, minuta a půl. Zpráva komise přichází v důležitou dobu pro Kosovo. Tento parlament se pozitivně vyjádřil ke stabilizační a asociační dohodě. Je to dohoda, která je nejenom důležitá pro hospodářství, ale také pro integraci Kosova v rámci EU. Přestože jsou zde nové kroky, potřebujeme ještě další kroky. Uvedu dva příklady. Za prvé, vízová liberalizace. Mnozí z nás doufají, že komise ne, zjistí, že byla nezbytná kritéria splněna, že tak bude co nejrychleji. Protože víme, že takovýto krok by byl významný krok e, vůči Kosovu, že pro evropské kroky Kosova opravdu vedou k hmatatelným výsledkům a za druhé eh, asociace týkající se eh, komunální úrovně tam, kde je eh, srbská minorita, to je důležité téma a úspěšná implementace bude znamenat, další kroky k normál, nastavení, nastavení normální stavu se Srbskem a konstruktivní spolupráce mezi eh, vládou a opozicí v Prištině je důležitá. Paní předsedkyně, dnes hovoříme o usnesení, které paní Luňáček dobře připravila a odráží obecný pohled Evropského parlamentu. Musíme podpořit eh, občany v Kosovu na jejich eh, cestě do EU a proto naše frakce EPP tuto usnesení podpoří. Děkuji. Děkuji. Pan Panzery je dalším řečníkem. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také paní Lunáček za odvenenou práci na Eh, vytvoření této zprávy o pokroku v Kosovu. Protože pokrok v Kosovu také odráží stávající přechodné období a je nesmírně důležité, aby Evropský parlament tady chválil tu dohodu o stabilizaci. Je to důležité pro občany Kosova. Domníváme se, že jsou zde nastoleny podmínky pro to, aby se také Kosovo přibližovalo těm konsolidovaným eh, cílům přibližování se Evropy. Paní Lunáček už také poukázala na nezbytné další kroky. Je třeba skonsolidovat a znormalizovat vztahy k Srbsku. A je důležité reformovat veřejnou zprávu. Některé kroky již byly učiněny ale ještě zde panují velké obavy. A také jsou zde velké hospodářské problémy, například nedostatečná konkurenceschopnost, šedá černá ekonomika a e, velká nezaměstnanost brzdí rozvoj a růst v této zemi. A je třeba zde vážně reagovat i v oblasti boje proti korupci a organizovaného zločinu očekáváme, že zde opravdu ve všech těch oblastech nastane pokrok. Musíme si uvědomit, že to jsou základní předpoklady pro to, aby zde byl pozitivní výhled pro občany Kosova a pro Kosovo, tak aby se zbavilo toho násilí, jehož jsme také byli svědky v nedávné době. Musí k tomu dojít co nejrychleji, aby byly překonány různé překážky. Také Například to, že některé země ještě Kosovo neuznaly. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Žambacký, minutu 30. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, paní Lunáček, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat paní Lunáček za její práce na tomto usnesení a za celkové přispění k zblížení a přiblížení Evropské unie eh, a Kosova. Já jsem byl stínový zpravodaj, takto jsem se podílela na přípravě závěrečného textu a s textem jsem velice spokojen, protože odráží problémy, současné problémy této země, obsahuje konstruktivní doporučení. Etnické minority jsme řešili vždy, vyzývali jsme Kosovo, aby více zapracovalo na této záležitosti, aby zajistilo eh, práva eh, Koránů, Bulharů, tedy záležitosti, které jsme eh, ventilovali i v rámci naší delegace pro Kosovo, ale otázka vizové eh, liberalizace s Kosovem, to je problematická věc, kterou nemohu eh, podpořit ani já, ani EKR. My si myslíme, že by nemělo dojít k vízové liberalizaci předčasně, tedy předtím, než země splní veškeré své povinnosti. Neměli bychom zapomínat na to, že eh, že frakce, bojová frakce i se způsobí také v na Balkáně a právě proto by Kosovo mělo zesílit své úsilí a tak eh, reálně prokázat pokrok v boji proti organizované trestné činnosti a proti korupci a proto naše frakce bude žádat oddělené hlasování v případě vízové, libera, eh, vízové liberalizace. Já už jsem vás o tom paní Lunaček dříve informoval, jinak vám ještě jednou děkuji a doufám, že bude toto usnesení podpořeno velkou většinou. Děkuji. Nyní paní Vautmans. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, vážený pane ministře, jsou země, které chtějí opustit Evropskou unii, a pak jsou země, které se snaží do ní eh, dostat. Já bych ráda poděkovala paní Luňáček, paní zpravodajce, protože jsme spolupracovali v dobré atmosféře se všemi kolegy a ten výsledek také počítá s tím posledním vývojem, to znamená, že rozhovory ze 27. ledna ukázaly, že Eh, obě strany to myslí vážně na té cestě vzájemného zbližování. A proto jsme tam ještě eh, dali další pozměňovací návrh, protože když něco funguje, můžeme to také říci. Budeme zde přijímat významné usnesení několik eh, měsíců po uzavření asociační dohody. Vidíme zde pokrok a můžeme zde pěstovat naději. Kolegové, před 15 lety jsem stála na hranici mezi Kosovem a Srbskem. Nyní zde probíhají studentské výměny. Tehdy se eh, vyměňovalo na té hranici nepřátelství. Kosovo udělalo eh, mnoho za ta léta. Také například přijali zákon o genderové rovnosti a vyvinuli vizi. To je něco, co dnes nemůžeme říct ani o naší vlastní Evropské komisi, že by měla. Ale máme zde důležitá téma, například svobodu tisku a boj proti korupci. Žijeme v době, kdy celá řada států v EU křečovitě reaguje na uprchlickou e, krizi a uzavírá své hranice, kdy zde bloudí děti bez svých e, rodičů a stávají se oběti e, obchodníků s lidmi. Jsou to také lidé, kteří hledají lepší budoucnost. I Kosovo je náš partner, kterému musíme pomáhat a komise se domnívá, že by zde byla možnost pro vízevou liberalizaci, budou-li splněny všechny podmínky. Budeme v budoucnu diskutovat o statutu Kosova, eh, co by bezpečné země. Já velmi ráda toto celé usnesení brzy podpořím. Děkuji. Nyní pan Kuso eh, Permoj za GUE na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. My tady stojíme eh, před další kapitolou integračního procesu. Tentokrát ovšem eh, hovoříme o domělém státu, který byl vytvořen bombami NATO který byl podpořen mafiemi a organizovanými zločineckými eh, skupinami. Podívejte se na bývalého ministra Talina, který byl obviněn z obchodování s drogami, orgány a zbraněmi. Také tribunál financovaný Evropskou eh, unii dnes soudí tyto zločiny. Samozvaná republika Kosovo nepatří do OSN, nebyla přistoupena, připuštěna do UNESCO. Nadále platí usnesení 12 44 OSN. Já si myslím, že by EU měla pomoci v tomto rámci dosáhnout politické dohody a nikoliv podporovat stát, který je jakýmsi po, skrytým pomocníkem USA v ozbrojených konfliktech. Pan Majer, děkuji vám. Kosové srdce Srbska. A mě trochu udivuje, že zde hovoříme o evropské integraci Kosova. Nebylo by lepší diskutovat o evropské integraci celého Srbska, protože Kosovo je provincie v srdci Srbska. A srbská většina tam byla cíleně prohlášena za menšinu. A když nyní muslimská většina v Kosovu je brána jako legitimní důvod pro uznání této země, pak budou následovat, a to jisté, i další regiony v Evropě, které si přejí to tež. A důležité je pro nás také to, že dochází k narušování srbské identity v tomto regionu a to je smutná eh, realita. Nedávno se podařilo zabránit úteku v klášteře Děčany a na Balkáně sklétá radikálně salafistický islám. To už víme z dalších diskusí, které jsme zde bohužel museli vést v tomto parlamentu. A na Balkáně vznikají eh, tábory, ze kterých se rekrutují další bojovníci a to určitě není v našem duchu. Děkuji. Nyní pan Senadinos na jednu minutu. Zdá se absurdní, že hovoříme o přistoupení Kosova do EU, paní předsedkyně, protože my jsme svědky uh, výmluv v oblasti evropské integrace, které se snaží skrýt eh, kapitalistické zájmy. Musíme mít na paměti, že není možné eh, přizvat další zemi do EU, dokud nesplní kodaňská kritéria. Eh, slyšeli jsme albánského premiéra, který vystoupil zcela jasně s tím, že albánská menšina v Kosovu eh, strádá. Jsme svědky mm, národnostní nenávisti, podněcování dalších nežádoucích procesů. Je potřeba si v EU uvědomit, eh, o čem vlastně jednáme. Je potřeba celou tuto šarádu eh, přerušit a Kosovo by se nemělo stát členskou zemí EU. Děkuji vám. Takže dostali jsme se na závěr seznamu těch, kteří hovořili jménem svých politických frakcí. Teď dám slovo eh, McAllisterovi a Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové od Soluňské rady v roce 2003 platí, že všech, zemí, šest, všech šest zemí západního Balkánu má jasnou evropskou perspektivu. A e, to o tom sečí podepsání stabilizační asociační dohody, kterou jsme ratifikovali v tomto parlamentu před 14 dny. Bohužel dění na ulicích v Prištině a Eh, poslanci kosovského parlamentu v plynových eh, maskách eh, byli hlavním obrázkem na veřejnosti. Je jasné, že slzný plyn do parlamentu nepatří, nemůže být součástí demokratické společnosti. Proto by se měla vláda opozice sednout k jednomu stolu a prodiskutovat další směřování země. Ještě něco k probíhajícím jednáním se Srbskem. Pan Vučič i pan Mustafa respektují historické výsledky, kterých dosáhli v Bruselu. Jednání nej, mila a nejsou jednoduchá. Nyní obě strany, eh, Kosovo i Srbsko, musí eh, dohodnuté dohody eh, rychle aplikovat. A já děkuji paní přítomné velvyslankyni a také paní Lunáček za její práci. Děkuji. Děkuji. Ano. Takže paní Sni, máte slovo. Můžete položit otázku. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážený kolego, dívali jsme se na celou řadu eh, zemí a u Kosova říkáme, co by měli dělat, ale otázku eh, jak to je s uznáním země. Pět zemí Evropské unie Kosovo neuznali. Co si o to myslíte? Jasné je, že šest států západního Balkánu má evropskou perspektivu to rozhodly hlavy států a vlád v roce 2003. Všech šest států západního Balkánu směřuje směrem k EU, i když různým tempem. A otázka uznání Kosova je otázka, kterou musí e, rozhodnout jednotlivé státy. Faktem je, že 23 zemí EU uznali Kosovo, pět ne. Já pocházím z Německa a my jsme Kosovo uznali. Děkuji vám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 Takže já bych chtěl také poděkovat eh, paní Lunaček za zprávu, protože je velice široce koncipovaná. Eh, dohoda o přidružení a spolupráci je velmi důležitá. Je to vlastně uznání toho, že Kosovo postupuje na cestě k Evropské unii. Spolupráce musí být ovšem založena na eh, tom, že se jí zúčastní všechny strany. Teď jsou tady ještě otázky, otázky k vyřešení pozice opozice v parlamentu. Parlament je ovšem místem, kde by se tyto věci řešit měly. Jiné chování není důstojné. Myslím si, že všechny eh, tyto události, včetně zatčení předsedy opoziční strany, eh, musí být vyšetřeny. Zlepšení eh, právního rámce, tak jak k tomu došlo v loňském roce, umožní určitý postup ku předu, ale je tady tady vysoká míra zločinnosti, vysoká míra nezaměstnanosti mladých, to všechno tlačí na vývoj společnosti a zpomaluje ho. Je třeba bojovat proti terorismu a radikalizaci, je také třeba snížit počet žadatelů o azyl a jít cestou pokroku e, v oblasti vízové politiky. Já doufám, že tyto e, zprávy budou ukončeny, e, tyto kapitoly budou uzavřeny po přijetí zprávy. Každopádně chci poblahopřát blahopřát Kosovu eh, k dialogu se Srbskem. Lituji, že stejný postup nebyl ohledně přistoupení k UNESCO. Bylo by žádoucí, eh, kdyby občané se mohli více zúčastnit všech procesů, protože to by umožnilo vystavět skutečně multietnickou společnost v Kosovu a zlepšilo by to možnost vzdělávání a zaměstnání členů menšin. Každopádně doufám, že tyto věci všechny pohnou situací v Kosovu, že tady začnou velké reformy, které ten stát opravdu potřebuje a je zapotřebí, aby tento nejmladší stát Evropy dostal podporu, kterou si zaslouží. Děkuji. Vazdovský na minutu, prosím. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, domnívám se, že pan ministr Kunders stručně, ale velmi výstižně vyjádřil vše, co by se mělo stát mezi EU a Kosovem. Jde o podporu reformního procesu a také o vyžadování a vymáhání takových reform, které by přibližovaly obyvatele Kosova k standardům EU. Já bych e, uvítal, kdyby ta zpráva byla trochu střízlivější, více se soustředila na to podstatné. A to je budování demokratických státních struktur, nezávislost justice, boj proti korupci, boj proti terorismu této zprávě je příliš mnoho ideologických akcentů a někdy přece jenom méně bývá více. Zvláště, když to pak vyznívá jednoznačněji. Podobně jako pan kolega Žambacky i já bych byl trochu zdrženlivější při unáhlené liberalizaci víz. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře, pane zpravodaji. Kosovo je nejmladším státem v Evropě. Eh, Vystal z války, která skončila před 15 lety. To znamená, že situace eh, demokratických procesů a normalizace vztahů se sousedními zeměmi jsou obtížnější. Kosovo je nicméně obrovsky důležitým státem, zásadním státem pro normalizaci vztahů se Srbskem. A celý proces na západním Balkánu eh, má vliv na E, stabilitu regionu a vztahy s dalšími zeměmi. Proto si blahopřeji k podepsání dohody o stabilizaci a přidružení. Uznání Kosovo, Kosova e, zbytkem pěti států, které e, ho zatím neuznali, to by bylo jistě dobré, včetně zjednodušení vízového režimu. Stabilizace a odblokování vnitřních vztahů v, v Kosovu, především v parlamentním schromáždění, jsou důležité. Chci připomínat, připomenout, že při návštěvě výboru AFED byla také kosovská delegace přítomna. Děkuji. Takže Evropská unie je čím dál tím víc rozdrobená. Je to naprosto hluboký propad a vy tady teď uvažujete o přidružení eh, určité územní jednotky, kterou k tomu nic nekvalifikuje. Eh, chci říct, že Kosovo není stále ještě eh, přijato jako svrchovaný stát všemi státy OSN, konkrétně Španělskem, Řeckem, Kyprem, E, rumunském a slovenském. A pak ještě 50 zemí, členských zemí UNESCO, e, odmítlo dát Kosovo e, místo stáleho člena v této organizaci. Vy říkáte, že dochází k dalším změnám, ale přitom jsou tam oběti skutečných masakrů. Je tam, jsou tam desítky tisíc lidí, kteří opustili tuto zemi v posledních deseti letech letech. Pak jsou tady náboženské menšiny, které jsou v této části Balkánu stále perzekovány. Ehm, monastýr Vysoky Tany byl tento týden znovu předmětem teroristické islamistického útoku. Takže jaké jsou výhody Eh, přidružení takovéhoto území, kde probíhá eh, podloudný obchod všech možných druhů eh, pro, k Evropské unii. Já musím říct, že když hoří dům, tak se nezvětšuje zahrada, ale staráme se o základy celého obydlí. Očekávám, že si zodpovíte tyto věci a že na sebe vezmete svou odpovědnost. Řečnice byla přerušena. Eh, paní Bilde, je tady eh, modrá karta od pana Jakovčiče, přijímáte ji? Přijímáte modrou kartu? Ano, prosím, pane Jakovčiči, máte slovo. Eh, paní Bilde, chtěl bych říct toto, chtěl bych se vás něco zeptat. Podle vašeho názoru, a je to můj názor, Nemyslíte si, že by bylo lepší vést eh, na Balkáně realistickou politiku, která vede k míru, než eh, tady eh, podněcovat vášně z minulosti? Není snad lepší, aby premiéři Kosova a Srbska vedli dialog spíš než válečnou rétoriku? Naprosto s vámi souhlasím. Tyto dvě země by i nadále měly spolupracovat a diskutovat, ale my, Evropská unie, unie už máme teď dost problémů, aby eh, v našich eh, vlastních zemích eh, vládla v podstatě klidná atmosféra, tak proč teď integrovat lidi, kteří ještě svoji klidnou atmosféru nenastolili? Děkuji. Na řadě je pan Kukan. Děkuji vám, paní předsedající. Já vítám usnesení o Kosovu a děkuji zpravodajce. Dohoda o stabilizaci a přidružení e, mezi Unií a Kosovo, Kosovem znamená novou etapu. Já chci, aby se Kosovo tohoto e, chopilo jako příležitosti a pracovalo na svých nutných reformách. Tato zpráva vítá pokrok, kterého Kosovo dosáhlo v řadě oblastí. Je také zapotřebí věnovat větší pozornost k rozšiřování demokratických institucí a boji proti korupci a posílení posílení justice. Proto jsem trochu překvapen, že tyto otázky byly tak trochu upozaděny ve zprávě, především eh, když hovoříme o tom, eh, že tady eh, se ještě je třeba dosáhnout značného pokroku. Je také nutné zavést Kosovo do různých programů Unie. Je tady otázka liberalizace vízové politiky a podpora eh, Kosova v různých regionálních organizacích. Chci ovšem zmínit ještě jednu věc. S veškerým, veškerou úctou nemohu souhlasit s tím, co jste řekla v úvodu ohledně implementace implementace dohody. Říkáme Srbsku, že je třeba vše implementovat bezpodmínečně a Kosova, eh, Kosovu říkáme, neimplementujte, čekejte na rozhodnutí ústavního soudu. Toto jsou dvojí normy a já toto nemohu přijmout a souhlasit s tím. Děkuji. Pane Kukane, tato poslední poznámka byla výzvou eh, vůči paní Lunáček, která eh, by vám ráda položila otázku v rámci modré karty. Přijímáte? Ano. Paní Lunáček má slovo, prosím. Děkuji vám. Edvarde, kolego, já vždy si vážím toho, že máme možnost spolupracovat a eh, uvědomuji si, že tvá vlastní země neuznává Kosovo ale eh, když eh, teď eh, říkáš, že já od Srbska vyžaduji jiné věci než od Kosova, tak to prostě není pravda. V některých věcech je prostě ovšem otázka ústavního soudu, který do toho musí vstoupit a to je součást dohody, kterou jsme uzavřeli. Takže děkuji za to, že to takto také vnímáš. Děkuji vám, paní předsedající. Přece jenom bych vás požádal, abyste něco vyjasnila. Byla to modrá karta, byla to otázka, anebo koreferát? Když už jste dala paní zpravodajce o půl minuty déle, když představovala svoji zprávu, tak bych přece jenom dbal na to, když zvedne modrou kartu, která slouží k podávání okládání okázek, zde neměla nějaký koreferát paní kolegyně, všichni bychom měli být solidární a měli bychom se držet, pokud možno, i vymezeného řečnického času. Vážení kolego, mám Chci se zeptat, že pokaždé, když někdo eh, použije modrou kartu, tak vždy položí jenom otázku za 30 vteřin. Jistě, modrá karta je zde od toho, aby se pokládaly otázky, ale zahrnuje to také vyjádření názoru, takže děkuji za vaše upozornění. Má slovo paní Word. Jedna minuta. Já vítám doporučení paní kolegyně Lunaček, pokud jde o uzavření této dohody. Ta nejenom, že posiluje politický dialog a otevírá nové možnosti spolupráce, ale vytváří také příležitosti pro posílení kontaktů mezi lidmi. Jak občané, tak občanská společnost musí být zapojena do procesu provádění uzavřené dohody a občané musí být informováni o celém procesu transparentním způsobem. Občanské iniciativy jsou základem transformace v Kosovu, aby se vyšetřilo genderové násilí ze strany syrských ozbrojených sil během konfliktu. Je třeba lokalizovat eh, oběti v masových eh, hrobech. Toto vše musíme podpořit. Já hluboce věřím tomu, že je potřeba eh, také dát větší pravomoc občanské společnosti, aby posílila mezikulturní výměnu, mezilidský dialog, aby zbližovali občany mezi Evropskou unii a Kosovem, zvláště potom mladé lidi. Já myslím, že Kosovo mm, ve svých mladých lidech eh, má svou budoucnost, proto musíme podporovat eh, dialog eh, s mladou generací a nesmíme tuto generaci zklamat. Paní předsedkyně, musíme vás přerušit. Nyní pan Kjučok na jednu minutu, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegovo, Kosovo je nejmladší evropskou demokracií a měli bychom diskutovat o evropských hlubinách této země velice opatrně. Kosovo dosáhlo značného pokroku v posledním roce a je potřeba ocenit úsilí vlády, pokud jde o přijímání legislativy v oblasti lidských práv a uh, Eh, o konstruktivní vyjednávání se Srbskem. Toto vše dokazuje, že je zde politická vůle k reformám a že cílem je evropská integrace. A to je přesně eh, ten žádoucí výsledek, který je důležitý Eh, pro další stabilizaci a přidružení a přiblížení země k Evropské unii. Je to důležité také pro posílení ekonomiky země. Není pochyb o tom, že politický dialog eh, s Kosovem pomůže vyřešit otázky, jako je právní stát, eh, svoboda projevu, boj s korupcí, a to eh, vše v rámci současných eh, struktur za účasti občanské společnosti. Pokrok Kosova je velice důležitý pro celý bank, Balkán a pro Evropu. Toto musíme zohlednit i v členských státech, které prozatím Kosovo jako nezávislý stát neuznávají. Teprve plná integrace eh, balkánského regionu je cestou ke stabilitě. Není na minutu pan Plenkovič. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Lunáček za velice kvalitní zprávu o pokroku. To je, myslím, povzbuzení pro další integraci Kosova, což vítám. Stejně jako nová chorvatská vláda. Musím říci, že je škoda, že Kosovo nebylo přijato jako členský stát UNESCO. Zjevně došlo ke zlepšení vztahu se Srbskem. Měli bychom dále podporovat implementaci všech podepsaných dohod. Dohoda o stabilizaci a přidružení by měla přispět k vyřešení doposavat otevřených otázek, včetně záležitosti Eh, pohřešovaných osob. Já jsem pro liberalizaci vízového režimu pro kosovské občany, což omezí nelegální imigraci. Také vítám skutečnost, že komise chce pokračovat v diskuzích o rámcové dohodě. Myslím si, že tyto diskuze budou pro Kosovo přínosem a přispějí k posílení demokracie v zemi. One minute řadě je pan Vioty. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat paní Lunáček za tento velký objem práce. Děkuji jí, děkuji celé její, jejímu týmu. Dohoda o stabilizaci a přidružení je důležitým krokem v reformním procesu Kosova a také e, v oblasti spolupráce v celé řadě odvětví. To, co si teď Kosované přejí, to je jasné. Chtějí také liberalizaci e, víz, chtějí Schengen, je to důležité téma v posledních dnech. Kosovo je jediným západobalkánským státem, e, který tento institut nemá. A když měli Kosovare, Kosované jugoslávský pas, tak bylo všechno jiné. Jistě eh, je třeba bojovat proti korupci, je třeba posílit právní stát a eh, jde také o to chránit eh, práva i menšin. Děkuji. Pak je tady pan Tokeš na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pro mladý kosovský stát se jedná o e, naprosto mimořádný úspěch eh, v tom smyslu, že tady byla podepsána v říjnu loňského roku dohoda o stabilizaci a přidružení. Ovšem podpora mezinárodního společenství neznamená, že jsme úplně spokojeni s pokrokem, kterého dosáhl tento bývalý eh, jugoslávský eh, stát, stát Jugoslávské federace. Je tady otázka toho, že ještě některé země neuznaly nezávislost Kosova, i Srbsko by mělo normalizovat své vztahy s Kosovem, Kosovem. A pak je tady zapotřebí e, se e, zabývat těmi nutnými reformami a výrazně bojovat proti korupci. A v úplně první řadě musí kosovská vláda e, přiklepnout srbské menšině ty práva, na které měla sama kosovská společnost nárok za doby vlády Srbska je prostě třeba si uvědomit, zda chtějí být uvnitř či mimo. Děkuji. Pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající od jednostraného prohlášení o nezávislosti v roce 2008 Unie prakticky okamžitě iniciovala integrační proces. A to samé vlastně e, znamená pro e, jednání mezi Bělehradem a Prištinou. Jsou tady dvě věci. Pokud se Kosované chtějí opravdu stát součástí naší evropské e, rodiny, tak je tady otázka evropských hodnot, které musí být plně respektovány. To není něco, co si mohou vybrat, zda budou respektovat či nikoliv. Je to prostě povinné. Za druhé, Kosovo a Srbsko musí dospět k rozumnému a Oboustraně přijatelnému kompromisu, eh, který by učinil možnou dlouhodobou spolupráci a dlouhodobý mír. Samozřejmě nemůže tady se mluvit o žádné perspektivě členství Unie, eh, Kosova v Unii, pokud všechny země neuznají zem eh, kosovskou jako nezávislou. Kypr, Řecko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko, pět z 28 států to ještě neudělali. Pan Peterle na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Chci říct, eh, vážené poslankyně a poslanci, že když eh, se tady eh, uznalo, že Kosovo si zaslouží dohodu o stabilizaci a přidružení, tak eh, to bylo uznáním zásadního pokroku země. Chci poblahopřát paní Lunáček k této zprávě. Není tady totiž jiná alternativa než mírová spolužití, mírová koexistence. A je třeba samozřejmě plně respektovat všechna práva všech a vzít v úvahu e, úsilí, které také e, e, naložila paní Mogherini. A nezapomínejme na otázku vízového režimu. To je třeba také vyřešit. Děkuji, paní předsedající. Dohoda a jednání mezi Unií a Kosovem eh, jsou důležité, ale pak je důležitá i spolupráce Kosova se Srbskem. Eh, to není oddělitelné. A i když tady jsou teď nedávné e, problémy uvnitř Unie, tak Unie má odpovědnost. Já chci skutečně e, přivítat snahu Federiku Mogherini na nejvyšší úrovni, e, která hodně pracovala a pracuje na zlepšení vztahu mezi Bělehradem a Prištinou. A Eh, už teď eh, vlastně eh, dochází k zásadním změnám i v každodenním životě Kosovanů. Je tady veliká aktivita diplomatické úrovni. Původně tady bylo hodně skepse. I teď je ještě třeba nezaměstnanost velmi vysoká, 51%. Jsou tady další problémy, s kterými se Kosovo potýká. Je třeba zlepšit život lidí a je třeba přiblížit Kosovany k k Evropě. Děkuji, to je tedy všechno. A teď uh, máme Catch the Eye, je tady dlouhý seznam, ale budeme se držet toho pětiminutového časového prostoru. Paní Šlicer. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Lunáček za velice kvalitní zprávu a děkuji také paní Mogherini a panu eh, Hánovi, kteří odvedli vynikající práci a to nám vlastně umožňuje dnes eh, posoudit eh, tuto zprávu o pokroku. Stabilizace Kosova je důležitá a dobrá pro stabilizaci celého Balkánu. Samozřejmě, že nejdůležitějším prvkem je normalizace vztahů se Srbskem této záležitosti už bylo dosaženo určitého pokroku, ale žádáme více. Je velice důležité realizovat eh, dohodu o stabilizaci a předlužení. To je velký krok eh, ku předu. Tahy mezi úřady a opozicí, to je další věc eh, k řešení. Je škoda, že Kosovo nebylo přijato jako člen UNESCO, a je politování hodné, že tato situace je využívána k jistému vydírání. Myslím si, že pečenský států, které neuznali Kosovo, by tak měly učinit. Děkuju. Děkuji vám, panu, pane předsedo, paní předsedkyně. Eh, hovoříme zde o Kosovu a o Balkánu, kde sehrává Evropská unie eh, zásadní roli. Země vyhlásila nezávislost, eh, což je proti usnesení Rady bezpečnosti 1244, které hovoří o autonomii Kosova v rámci Srbska. Rada Evropy hovoří o tom, že bývalý ministr zahraničí Hasim Fadži byl obviněn z obchodování s lidskými orgány. Dále stíhání kosovských křesťanů, pravoslavných, to jsou opět další černé body. Řada eh, občanů z, této, eh, z tohoto regionu eh, se podílí na bojích teroristických organizací. Ještě jednou tedy chci říct, že tato země by neměla být uznána v současném eh, stavu. Děkuji. Nyugat Balkán országainak uniós csatlakozása nélkül nem képzelhető el az egységes Európa. Děkuji. Bez eh, této země a bez eh, západu balkánských zemí se nemůžeme představit ucelenou Evropskou unii. Součástí tohoto procesu je také Kosovo, ale ještě před námi mnoho práce. Pomohlo by, kdyby zbývajících pět členských států EU Kosovo uznalo. Separace Kosova od Srbska nebyla přirozeným vývojem, naopak. Regionální autonomie snižuje napětí mezi etnickými menšinami a přispívá k míru. Příklad eh, Kosova je příkladem toho, jak špatně se věci mohou vyvíjet, eh, pokud se nevěnuje pozornost menšinám. A toto není nebezpečný eh, precedens. gospođo predsjedavajuća ja imam jednu malu molbu prethodna predsjedavajuća dozvolila mi je jednu paní předsedkyně já bych rád Eh, se něco zeptal. Předchozí předsedající mi eh, dala modrou kartu a já bych chtěl vědět, zda by, by mohl hovořit za Alde pan Selimovič místo mě. Děkuji vám. Eh, till min till EU. Děkuji vám jelikož eh, máme eh, už určité důvody eh, k rozumnému optimismu, tak se musíme obrnit a doufat, že se ten pokrok nezastaví. Pak je tady otázka menšin v Kosovu a je také nutno normalizovat vztahy mezi Srbskem a Kosovem. Je to předběžná podmínka i pro e, srbský e, proces e, integrace. A Evropská unie se v tomto musí snažit být nápomocná. To znamená, že v zásadě tady musí být legitimně zvolená vláda, to je první požadavek a komise musí vyslat jasné a včasné signály o tom, co je zapotřebí. Děkuji, pan Štoutas. Za besedo. Tudi sam bi se zahvalil gospe Lunaček za izvrstno připravenou. Děkuji. Já bych eh, také chtěl poděkovat paní Lunaček. Zpráva je skvělá. Kosovo je jedno z nejmladších demokratických uspořádání eh, jeden z států, která, který má nejmladší eh, obyvatele. A my musíme udělat eh, i na naší stranu maximum proto, aby se tato země stala normální demokratickou zemí, kde, se, eh, kde probíhá normální vývoj, která ne, poznává masovou migraci a má určité perspektivy vývoje, pozitivního vývoje. Je tady otázka nutných strukturálních reform, bojem proti kriminalitě a také důkladným dozorem nad eh, využíváním eh, veřejných zdrojů a vztahy se Srbskem. To je také zásadní. Je důležité, aby Kosovu bylo umožněno být nezávislou zemí a stát se členem významných mezinárodních organizací. Děkuji. Já už jsem se eh, několikrát eh, ptal komise na sebeurčení a ptal jsem se na eh, to, jak uznáváte mezinárodně uznávané hranice. Není to pokrytectví ze strany EU a porušování vlastních pravidel, kdy si snažíte říci, že prostředky, účel světí prostředky. Kosovo není uznáno OSN, EU uznává tuto zemi jako kandidátský stát. Není to e, v rozporu e, s tím, jak vypadá současná politická dohoda mezi Kosovem a Serbií, kdyby e, kdokoliv posoudil tu situaci, viděl by, že eh, v Srbsku dochází k vývoji, který eh, podrývá dobré vztahy s, s Kosovem. Nyní pan Polčák. Eh, pan Polčák zde není, takže poslední řečník, pan Obermajer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že bychom měli otevřeně pojmenovat fakta. 200 džihadistů v Kosovo na milion obyvatel. Tím je Kosovo ještě před Belgií, které a má tak nejvyšší jistotu v Evropě a o 100% převyšuje Liby. Plošně e, tam zřizují e, islamisté ze Saudské Arabie. Mešity země je výrazně vzdálená laicistickému evropskému islámu, který známe z minulosti. Jedny švýcarské noviny prognostikovaly, že Kosovo bude první, by mohl být první islámský stát EU. E, Kosovo je místem e, organizovaného zločinu. Takže z kulturního, bezpečnostního, hospodářského e, ohledu zde nejsou žádné zájmy o asociaci. Respektujme názory těch, kdo nechtějí rozšiřování EU a už vůbec si zde nepřeji islamistický stát. Já osobně se obávám, že s Kosovem eh, nám zde tíká další evropská časovaná bomba. Děkuji, tím uzavíráme postup ke GI. Myslím, že v KGI nemáme modrou kartu. A nyní dám slovo panu komisaři Hánovi, aby e, jménem komise vyvodil nějaké závěry. Děkuji vám, paní předsedkyně. Domnívám se, že většina v této sněmovně se shodne na tom, že plná integrace západního Balkánu do EU je potřebná, že jde o stabilitu a e, mír, hospodářský rozvoj je e, možný jenom v tom nastavení EU a určitá iritace, kterou zde někteří eh, vyjádřili, může být rozptýlena pouze tehdy, pokud zde bude přístup inkluzivní a pokud zde bude evropská perspektiva. Já si nedovedu představit ani ze strategicko-politicko-bezpečnostních důvodů, že by zde vznikla eh, nějaká slepá skvrna nebo černá díra na západě Balkánu, kde by neplatila evropská pravidla, kde by nebyl zaručen právní stát a podobně. To by asi mělo ještě závažnější dopady. Takže my opravdu musíme pracovat na rozvoji těchto zemí. To je bez diskuse. Samozřejmě nejsme v cíli, to je jisté, ale je zde tento nezbytný proces a musíme zde mít popředí eh, ten pojem proces a ne méně vyjednávání. Jde o pomoc eh, těmto zemím v jejich hospodářském vývoji, vývoji jejich právního státu, tak, abychom je přibližovali Evropské unii. Stabilizační a asociační dohoda eh, pro Kosovo je momentálně nejlepší, nejvhodnější nástroj pro to, aby mohlo kráčet touto cestou úspěšně. Co je důležité, je teď ta implementace, ta aplikace. A zde lze jedině aplik, eh, apelovat na všechny politické síly v Kosovu, aby se tomuto úkolu věnovali. A chápeme veš- samozřejmě politické spory, jsme na to zvyklí i zde, v této sněmovně. Existují zde společné vnitrostátní cíle a evropská perspektiva to by mělo být něco, co by mělo sjednocovat i většinu politických aktérů v Kosovu a proto zde lze jedině apelovat na zodpovědné osoby v Kosovu, aby si sedli společně k jednomu stolu a prostřednictvím diskuse, rozhovoru nakonec nastavili politické výhybky své země tak, aby byly v zájmu této země jejich a vzdali se jakékoliv formy násilí. Evropská komise nadále bude vyvíjet úsilí a bez, v rámci svých možností se vynasnaží, aby eh, Kosovo přibližovalo evropské eh, perspektivě a Evropě. Už se zmiňovala vízová liberalizace, posílení právního státu zlepšení hospodářského klimatu. Dámy a pánové, nezapomínejte na to, že Kosovo dnes generuje více než třetinu svých příjmů z cel. A to v e- Evropě, kde cla nejsou, e, není nosné a nenabízí to trvalou perspektivu. Takže se musí pracovat na tom, aby se ta situace změnila, aby zde byly nastaveny další předpoklady. Je e, zde i téma vysoké nezaměstnanosti, odlivu mozku z tohoto regionu a proto jsou zde tato opatření nezbytná a bez alternativy, tedy přibližovat Kosovo Evropě a přispívat, aby v tom regionu byl mír, stabilita a perspektivy pro místní obyvatele, aby zůstávali ve svém regionu a nebyli nuceni například emigrovat někam do Evropy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan ministr Kunders, prosím, eh, závěry jménem rady. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní předsedkyně, dány a pánové. Já jsem opravdu velmi vděčný paní zpravodajce za to, že odvedla tuto důležitou práci týkající se důležitého regionu Kosova. Kosovo má velmi dlouhou historii, nebylo mnoho násilí, jak jistě víte, a někteří na to dnes právě odkazovali. Když se podíváte na situaci v roce 99, tak od té doby zde vidíme velký pokrok a ten pokrok je třeba posilovat, protože někdy to celé bylo v sinusoidách, ale já vás mohu ujistit, že EU bude pomáhat nadále Kosovu, eh, včetně přítomnosti přímo na místě ale ten pokrok samozřejmě závisí na Kosovu, jeho vůči představitelích, eh, jednotlivých institucích a politických sil. Je třeba provést eh, reformy ve prospěch Kosova a jeho obyvatel. A reformy nejsou důležité proto, aby byla potěšena EU, ale protože jsou v zájmu Kosova jako takového. Co se týče politické krize, my se s tím znepokojením spolu s vámi sledujeme situaci, dali jsme jasně najevo, že násilí z politických důvodů je nepřijatelné a apelovali jsme eh, na všechny, že je třeba toto řešit formou politického dialogu. Pro paní zpravodajku, vy jste také hovořila, myslím, o ústavním soudu Kosova. Jak víme, že zde eh, bylo to usnesení o eh, té komunální úrovni se srbskou minoritou. Teď jde o to, aby se tento statut eh, mm, navrhl v rámci toho probíhajícího dialogu. Také jste zmiňovala do eh, evropské úsilí obyvatel Kosova. Také jsem slyšel tam z onoho rohu některá antiislámská vyjádření, ale to nesouvisí s tím, o čem dnes diskutujeme a já zde zastupuji radu a rád bych na vás apeloval, abyste používali argumenty, které opravdu souvisí s vlastním tématem a nejsou založená na diskriminaci. Vizová liberalizace je proces, který je vázan na určité podmínky. My doufáme, že bude možné ho realizovat a jak říká paní Luňáček, je zde pokrok, ale zatím není dostatečný. Je třeba zde odvést další práci, aby dostatečný byl, protože jsou důležité vyhlídky pro mladé lidi z Kosova, aby cestovali a dále, ale pan komisař Hán hovořil o boji proti eh, organizovaném zločinu, nezávislost justice a další je opravdu základní. Nadále budeme mm, podporovat Kosovo v jeho reformním úsilí eh, pomocí expertízy, finanční podpory, eh, mise Eulex a jistě plnění závazků oceníme a to bude mohlo znamenat, že e, lidé z Kosova budou moci svobodně cestovat tak, jako všichni ostatní Evropané. A na závěr chci říci, že je důležité, aby ta e, dohoda e, vstoupila v účinnost. Poté, co vy jste dali souhlas, tak je plánováno, že rada se tím bude zabývat 12. února a potom čtvrtý den za dva měsíce po interních postupech eh, vstoupí v účinnost, takže by to mohlo být tedy 1. Eh, dubna nebo 1. května, kdy ta dohoda vstoupí v účinnost. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, a nyní končíme